Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, děkuji mnohokrát všem dámám, poslankyním a pánům poslancům, kteří se účastnili tohoto slyšení. Všem vám velice děkuji za vaše otázky, bez výjimky. Snažil jsem se odpovědět na ně eh, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Mohu vám zaručit, že mám dostatek nadšení a dostatek vůle pro to, abych rozvíjel kompetence, které mi určil jako dezignovanému komisaři předseda komise pan Juncker. Já jsem skutečně pevně přesvědčen o tom, že musíme bojovat proti klimatickým změnám. Opravdu si myslím, že Evropa může mít lídrem v oblasti vytváření zelených neplacených pracovních příležitostí. A skutečně se domnívám, že můžeme eh, uzavírat takové obchodní dohody, které nám umožňují spolupracovat s ostatními státy, ale na evropské úrovni. A nakonec pevně jsem přesvědčen o tom, že my Evropané jsme schopni mít naprosto propojené energetické sítě a jednotný vnitřní trh, který bude transparentně fungovat a abych se tomu mohu věnovat, budu počítat s koordinací místo předsedkyně Komise pro energetiku s místo předsedkou nebo místo předsedkyní Komise pro sociální záležitosti a se zbytkem ostatních komisařů v kolegiu komisařů. Ale kromě toho, dámy a pánové, velice rád bych počítal se spoluprácí Evropského parlamentu a moje disponibilita je absolutní, protože mám zkušenost 13 letou, seděl jsem v těch lavicích, ve kterých sedíte vy Vždycky, když jsem seděl v těchto lavicích, vyžadoval jsem spolupráci a dáte-li mi vaši důvěru, tak je na čase, abych já vrátil stejnou formou, abych byl také permanentně k dispozici parlamentu, jako jsem to vyžadoval, když jsem byl poslancem já. Vždycky vás budu informovat. Chci se zavázat k tomu, že eh, Iniciuji zpracování velice seriózních hodnocení dopadu jak z hospodářského, tak ze sociálního a ekologického hlediska. Chci, aby konzultování s občany bylo trvalým, konstantním a seriózním, ale především si přeji, aby parlament byl účasten procesu vypracovávání projektu, které předloží a navrhne komise už od počátku. Takovým způsobem, abychom mohli jít ruku v ruce v hledání významných kompromisů, protože naše výzvy jsou velmi komplikované. Musíme být lídry v klimatických změnách. Musíme hovořit jedním jediným hlasem na samitech klimatických. Musíme vyjednávat s jedním jediným hlasem. I když budeme kupovat paliva, musíme ukázat, že Evropa je více než jenom součet 28 států a můžeme to udělat. Eh, zavazuji se k tomu, že to udělám. Mám podporu dvou vynikajících generálních ředitelství, dvou výborných výborů. Je to výbor eh, ITRE a ENVY Máme vynikající eh, funkcionáře v Evropské unii, nejlepší eh, kapacita inteligentně v Evropské unii. Musíme koordinovaným způsobem spolupracovat. Vím, že někteří z vás mají výhrady na základě Eh, mé profesní dráhy. Ale myslím si, že můžeme spolupracovat rovnovážným způsobem, abychom vždycky si kladli ctižádostivé cíle a skutečně jsem přesvědčen o to, že dojdali k této významné spolupráci, budeme schopni uh, Eh, dodávat správné odpovědi na výzvy, kterým Evropská unie čelí. Budoucí výzvy a budoucí generace si zaslouží eh, životní prostředí, které bude zachováno, ne abychom jim předali zničené životní prostředí tím, že jsme zůstali pasivní ale našich 28 milionů nezaměstnaných vyžaduje konkurenceschopný evropský průmysl a hospodářský růst. Vyžadují, aby naše ekologické normy doprovázely tento růst a proto Eh, tato obtížná rovnováha, která není snadná a já si uvědomuji výzvu, které čelím, to by, na tom bych rád pracoval s vámi a rád bych to, já bych to zaručil rád se, ve spolupráci s vámi se všemi. Proto dáte-li mi vy vaši důvěru, dávám se k dispozici všem a všem děkuji za to, že jste se účastnili tohoto slyšení. Uh, Děkuji vám, pane komisaři. Kolegové, máme ještě pro vás eh, několik informací. Požádám kolegu Laviu um, o informace pro uh, výbor NV. Děkuji vám. Děkuji Jiří. Já bych chtěl především poděkovat všem poslancům a také designovanému komisaři za otázky a odpovědi, které byly poskytnuty eh, eh, je eh, zjevné, že koordinátoři výboru Envy um, se sejdou na společné zasedání od 10 do 11.30 zítra a pak od 11.30 do 12 budeme eh, společně zasedat s koordinátory eh, výboru pro životní prostředí a eh, průmyslu. Společně já děkuji ještě jednou srdečně a nyní má slovo pan Buzek. Děkuji Nyní informace pro výbor ITRE, setkání koordinátorů, to jste už slyšeli, ale to nejdůležitější je příští slyšení 13.30 odpoledne. Chci ještě poděkovat Evropskému veřejnému mínění, které nás sleduje na parlamentních stránkách. Děkuji vám všem přítomným a děkuji designovanému komisaři. Děkuji.